reprinting in English. So, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Ti, kteří chtějí opustit sál, tak mohou tak učinit, ale rychle. So, Chci mm, přivítat pana Kena Ferfaka, který je eh, ředitelem eh, pro Afriku v ESVČ a bude hovořit o nedávném vývoji v Etiopii, v Sudánu a v Jižním Sudánu. Pan Ferfak rád i si vás vyslechne. On eh, pan premiér Abiamet eh, provedl řadu eh, reform od svého nástupu do funkce. I v zahraniční politice došlo ke změnám, nicméně pořád tam jsou velké problémy, takže i ten pokus o převrat minulý měsíc. Takže čekají je volby a mm, je dobré si vyslechnout, jak my podporujeme Etiopii. Sudan O tom se mluvilo na minulé radě, takže prosím, můžete nám říct, jaký je aktuální vývoj v Sudánu, především jak je to s misí ministrů za EU. Takže máme čas do 11 hodin, protože 11 hodin čekáme na premiéra Maja Sandu. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji za eh, pozvání SVČ a děkuji, že jste Afriku dali na program. Afrika, jak víte, je jednou z priorit naší strategické agendy a e, spadá pod do kompetence vašeho výboru. Jenom chci zdůraznit, že příští rok, ke konci příštího roku Evropská unie bude organizovat eh, příští summit EU-Afrika zde v Bruselu a to bude důležitý okamžik eh, mm, eh, skonsolidovat náš nový politický přístup, a, mm, protože v Abidžanu se konal poslední summit, tak je třeba tedy skonsolidovat náš postoj, rozvinout ho, to znamená ekonomické aspekty, bezpečnost, migrace, změna klimatu a i je třeba si uvědomit, že Afrika je kontinentem multilaterální spolupráce, takže rádi poté opět, až budete si přát, tak vám podáme o tom briefing. Zde já jsem sporu se Sahelem, tak tento region je regionem, kde eh, naše zahraniční politika mm, už je velice rozpracovaná a kde se propojují všechny naše zájmy. Změna klimatu, migrace a samozřejmě ekonomické zájmy, přístup ke Rudému moři. A to všechno je spojeno s otázkou stability a situaci v v, v africkém rohu. Etiopie je klíčovou zemí, je příliš velkou zemí, více než 100 milionů obyvatel. A ta je země, která se transformuje, Halema je mm, nový premiér, tedy mm, převzal eh, moc eh, v roce 2018, rezignoval a teď je tam Abiy Ahmed, nový premiér, který nastoupil k moci. A vlastně poprvé byl eh, pan prezident Abiy mm, znamená velký posun v politice v Etiopii. A on zahájil, jak jste eh, zmínil, pane předsedo, významné politické a ekonomické reformy. Eh, to znamená, z exilu se vrali, vrátili politici, byli propuštěni političtí vězni, otevřela se média a i se pokusil o rapprochement s Eritrejí se sousedem a také i e, zahájil významné reformy, ekonomické reformy. A on má, je tam ale problém s kontrolou nad, e, e, nad ozbrojenými silami. Tady je třeba nalézt novou rovnováhu mezi etniky, mezi různými regiony v zemi. Ty regiony jsou etnicky definovány a potom jsou tam velké etnické etnické napětí. A nedávný obrázek nebo nedávný důkaz eh, problémů, na které naráží premiér, je vražda 22. června, kdy byl zavražděn jeden vysoký úředník i náčelník Národní armády. Takže něco nemyslitelného a potom i eh, te, eh, lídr tedy ze severu. Takže Evropská unie podporuje premiéra a pan komisař Mimica tedy spolu s dalšími s Federico Mogherini také se s ním sešla několikrát v Bruselu i vedení komise a mm, my mm, podporujeme reformy premiéra a politické i ekonomické. A zde 1,6 miliard se již investovalo eh, na rozvojové pomoci v Etiopii a 100 eh, milionů konkrétně navíc, tedy po té návštěvě pana komisaře, bylo vyčleněno, eh, abychom podpořili reformy. A politicky řečeno, tak my jsme připraveni podpořit volby a o tom teď se jedná s místními orgány. Humanitární situace vzhledem k těm napě- tomu napětí je velice kritická stále a e, více než milion tedy vysídlených osob, což je velkou výzvou pro humanitární organizace třeba nalézt správnou rovnováhu. A zde i mm, je velký tlak tedy Samozřejmě politika má velký vliv na to, jak eh, eh, se bude eh, přistupovat a řešit problém těch vysídlených osob. Sudán. Zde nebo v pondělí jsem organizoval zasedání přátel Sudánu, tomu předcházely diskuse s ministry zahraničí, bylo to na, po misi finského předsednictví mm, v regionu a Sudán, ten, to je e, příležitost, jak tedy se dostat zpátky po 30 letech diktatury, jak se e, pana prezidenta Vašira, který e, proti kterému, kterému v Dubnu byl převrat, takže teď jde o to, jak vrátit situaci k, normál, k normálu v této zemi. Konaly se mírové demonstrace a tady jde o to, jak tedy ten přechod zajistit mírově. Je to velká příležitost, obě strany, tedy vojáci a opozice podepsali prohlášení, ale čeká je dlouhá cesta, potřebujeme také i ústavu a poté lze vytvořit tu e, vládu. A bude to velice komplikovaná transformace. A my chceme, aby byla civilního charakteru. Samozřejmě tam je problém s bezpečností, je tam hodně tedy těch různých eh, eh, skupin, tedy eh, gerilových a polovojenských, takže často beztrestných a i mm, třeba ty červonové útoky, to jsem představili 130 mrtvých v Chartumu a očekávání mm, jsou velká. Mm, ekonomika je se rozpadla kvůli e, špatnému managementu, přišli o příjmy z ropy kvůli e, tedy Jižnímu Sudánu, který se vyčlenil. A takže tady bude potřeba vytvořit novou sociální síť. Dlouhodobá ekonomická perspektiva je velká, velký dluh, eh, velký dluh této země, 16 miliard dolarů, to je třeba 60 miliard dolarů, to je třeba vyřešit. A my jako Evropská unie, my jednáme politicky, pan finský ministr Pekavisto a další, naše zvláštní naše představitelka, paní Federica Mogherini, také aktivně se angažuje v regionu a podporujeme Africkou unii a eh, etiopské vyjednavače a i samozřejmě spolupráci se zeměmi zálivu, které hrají zásadní roli, takže třeba s nimi spolupracovat. politické by podpořili mírovou civilní transformaci, aby se tam vytvořila demokracie a za druhé také spolupracujeme v ekonomice, protože tam již byli schopni zmobilizovat peníze na podporu Sudánu. A to se tam teď musí dostat transparentně a skutečně by to podpořilo demokracii. V pondělí se sešli přátelé Sudánu a já myslím, že se nám podařil dobrý pokrok a budeme schopni tedy mm, zkombinovat všechny ty různé cíle a nástroje. A nejtěžší bude eh, splnit očekávání obyvatel Mm, protože mají velké očekávání ohledně ekonomiky, prosperity, stability a to bude složité, to potrvá. E, Evropská unie je ochotná sehrát svoji roli. Spolupracujeme na podpůrném balíčku s vašimi kolegy z rozvojové pomoci a my chceme splnit očekávání obyvatel, aby ta pomoc byla dobře zacílená na přechod země k demokracii. A nakonec Jižní Sudan, stručně, ten je, tam je to méně pozitivní, bych řekl. Ta situace se tak rychle nevyvíjí tam od oddělení v roce 2011 tato země, tato nová země více méně je v občanské válce. Došlo k oživení mírové dohody v září 2018, ale nevede k žádným výsledkům. Zde nedošlo k reálnému politickému procesu. Není zde důvěra mezi politickými lídry Hitmašarem z opozice a panem prezidentem Savakirou, takže tady je, co velké neschody. Není to způsob inkluzivního vládnutí, které by bylo potřeba. My podporujeme úsilí Africké unie, podporujeme monitorovací mechanismus, kdy se monitoruje plnění té dohody a mm, čekáme na finanční podporu, ale ta přijde, až bude mít jistotu, že obě strany jsou ochotny eh, zahájit mírový proces a že ty finanční toky tam poplynou transparentně. Pouze za těchto podmínek humanitární pomoc tu potřebuje eh, Jižní Sudán nutně. A takže tady bych skončil, pane předsedo, a samozřejmě eh, přijmu vaše otázky. Děkuji. Pane Frfáke, nyní máme tedy čas na diskusi. Buďte co nejstručnější, začneme EPP, prosím. Děkuji mnohokrát eh, a děkujeme také za tento přehled Etiopii, Sudánu a Jižním Sudánu před návštěvou, kterou eh, paní Mogherini a Neven Mimica vykonali do toho regionu, by mě zajímalo, v jaké kombinaci máme uvažovat z hlediska rozvojové pomoci, jak investujeme do Afriky, máme nějak nějakou možnost měřit účinnost a efektivnost. Zda se to používá jako nástroj pro vyjednávání, eh, zda tedy Eh, dochází ke zlepšení fungování institucí a co s mírovou dohodou v Sudánu bude eh, trvat i do dalších voleb. Jak to odhadujete? Děkuji za SD, paní Rina. Děkuji. Já jsem měla otázku na Etiopii. Konkrétně vy jste tady ukázal, ukázal na pokroky, které byly dosaženy v oblasti eh, lidských práv a také eh, z hlediska přípravy voleb, které proběhnou v roce 2020. Příprav, víme, že eh, předsedou volební komise je bývalý člen opozice, který má také zajímavý profil, ale jakým způsobem Ehm, pomůže Evropská unie této volební komisi, která bude naprosto nezbytná pro eh, volby v roce 2020. Děkuji za Renew Europe, pane Nart. Děkuji, Davide. Za prvé Etiopie. Et- Etiopie se opírá o takovou filozofickou ústavu, která umožňuje právo na sebe určení. To je v podstatě jediná země na světě, která teoreticky to umožňuje, ale v podstatě v praxi to potlačuje krvavě. Takže zde i e, hodlají vlastně v rámci Etiopské federace vytvořit vlastní stát, což by znamenalo úplnou explozi na jihu a zde, e, e, zde máme tedy prezidenta, jehož matka je křesťanka a v podstatě to je země, kde je velký problém s stabilitou. A sever Sudánu od nezávislosti, tam vládnou v podstatě vojáci a bezpečnostní aparát Muhbarada. A co můžeme udělat? Víte, že v tomto okamžiku Sudán Eh, tam eh, eh, v podstatě hlavně vládne generál Chedmety, což je válečný zločinec. Je to člověk, který páchal Eh, genocidu, je to vrah. A co uděláme tedy, protože tady se hovoří o volbách, ale v podstatě eh, tam asi ta moc nebude civilního charakteru, ale vojenská a zpravodajských služeb. A potom tam na jihu to není problém eh, tedy civilní občanské války, ale války mezi klany mezi kmeny a legitimní prezident Isar Bakir eh, se spojil se s eh, eh, s, s Uridim Adamem, s, z, což je islámský radikál ze Středoafrické republiky, takže s nimi jsou propojeny, propojeni. A co? Jak my to máme pod kontrolou? Jak my můžeme pod, pod, mít pod kontrolou tedy to, že s nimi neobchodují a že bude chráněna ob, ob, populace? Děkuji a za zelené, paní Van Kamon. Děkuji vám, pane řediteli. Já jsem eh, se chtěl zeptat na Jižní Sudán. Nejprve v roce 2011 totiž jsem eh, spolu s tehdejším ministrem zahraničí Německá Westwellem eh, přijet eh, a podílet se na zasedání OSN, kdy Jižní Sudán získal nezávislost. A tam proběhla velice zajímavá diskuse. Bylo nám řečeno, že i když dojde, došlo k dobrému oddělení dvou států, je nezbytná podpora, protože bezpečnost eh, toho státu není eh, rozhodně zaručena. Já to sleduji z určité vzdálenosti ale kladu si otázku, zda jsme příliš uspěchali to, že jsme e, přivítali nezávislost, aniž bychom dokázali pomoci, aniž bychom spolupracovali s rozvojovými pracovníky, aniž bychom e, zajistili také mandát a oddělení Druhá otázka se týká Etiopie. Myslím, že je to země, která se zdá být na dobré cestě, ale i zde se nabízí otázka, zdali kromě těch základních potřeb, tedy kromě eh, potravinové pomoci a dalšího, učiníme i další kroky. To znamená, do jaké míry je zapotřebí další pomoc eh, pro eh, dorůstající mladou generaci a abychom jim zajistili perspektivu i v oblasti vědy, výzkumu a tak dále. Co v tomto ohledu zamýšlí Evropská unie? Děkuji. Děkuji paní von Kramon a za frakci ID pan Berg. Děkuji, pane předsedo. Pane řediteli, mám otázku k Somálsku. Domníváte se, že regionální války v roce 2019 a plánované další volby eh, budou mít eh, udržitelný dopad na Etiopii a další region. Pardon, jedná se o volby. Děkuji, pane kolego. Paní Fotiga. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane řediteli, eh, po poměrně dlouhou dobu jste se eh, mohl věnovat pozorování, abyste také odpozoroval i určitá omezení, bych to řekla mírně, parlamentních orgánů, v důsledku čehož je poměrně obtížné Eh, abychom vytvářeli takovéto vazby, ačkoliv vím, že v Abidžanu zaznamenávám i úspěchy a plodné Eh, vztahy, ale jakým způsobem eh, vnímáte eh, pozorovací misi u voleb a v africkém rohu, tam si myslím, že je potřeba poměrně důsledně sledovat průběh voleb. A dále můžete nám říci podrobněji o vývoji Eh, v oblasti bezpečnosti a zapojení jednotlivých států, jak eh, se na tom podílí Africká unie. Děkuji paní Fotiga a za GUE NGL. Eh, paní Danuleva. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Farvake, za vystoupení v Etiopii mají teď rok nového premiéra, díky tomu eh, uzavřeli mír s Eritreou, eh, ale také se objevují nové problémy. Například teď o víkendu došlo k, ke střetům, úmrtím a eh, to nám samozřejmě dělá starosti. A víme, že je tam stále eh, boj za uznání eh, jednotlivých etnik eh, a Jižní Sudán po občanské válce došlo k uzavření míru nebo alespoň příměření. A my musíme také Eh, zajistit vyřešení vnitřních přeshraničních sporů. Eh, mají teď ještě další příměří na 6 měsíců, ale zdá se, že není dostatek zprostředkovatelů pro řešení tohoto konfliktu. Neměla by EU být aktivnější v pomoci při mediaci v tomto konfliktu? A co si myslíte, že je skutečným klíčem eh, k politickému řešení, když víme, že pět milionů Sudánců jsou uprchlíky v Etiopii a dalších zemích? Eh, jakým způsobem řešit tuto humanitární krizi? A v eh, Sudánu z převratu El Bashir nyní prochází země transformací, je zde přechodný režim, Eh, ale 3. 7. došlo k takovému zvratu, kdy eh, byl potlačen mírový protest. 130 lidí bylo zabito, eh, byli jsme svědky obrovských represí a to nám dělá velké starosti. A pak podpora poskytovaná Egyptu, Saudské Arabii, i Spojené arabské emiráty také pomáhají v úsilí proti Jemenu. A 16. července eh, během jednání vyplynulo, že může dojít k zásadní dohodě, že konečně bude Eh, u moci civilní režim, nikoli vojenský. Ale chci také připomenout, a už končí, Evropská unie eh, se podepsala pod eh, proces roku 2014, kdy pomůže v Sudánu vojenským silám. Myslíte, že EU udělala správnou věc podepsat takovou dohodu se sudánským vojenským vedením? Děkuji. Pane Frfáke, máme ještě dva řečníky, umožníte ještě dva dotazy, ehm, tím uzavírám seznam řečníků. Pan Mixa, pan Benan, pan Pajt. Prosím. Děkuji. Já jsem si kladl otázku, zda by bylo možné eh, poskytnout bližší informace eh, o politických vztazích v regionu a socioekonomickém vývoji, tam, kde jsou výv- eh, aspekty Tady to bylo projednáváno z hlediska eh, doplňování no, rezervoáru nové přehrady v Etiopii. Jak vidíte současný stav? Eh, Spojené království bude mít nového premiéra. Dám se panu Deml. Ne, já o Borisovi mluvit nebudu. To tady vůbec nezazní. My jsme předložili otázku písemně k tématu, které se týká financování eh, eh, migračních kontrol ze strany EU chartumským procesem. A my jsme také zaznamenali zprávy v médiích, nepřímo tedy, že eh, milicie, eh, milice tam dostane určité finanční prostředky za kontrakt, ehm, aby poskytla eh, tyto služby aby mm, mm, a přitom tam dochází eh, k pašování migrantů, nelegálnímu převádění migrantů eh, a tomu bychom přeci chtěli předcházet. Eh, čekám stále na odpověď. A další otázka. Měli jsme dohodu o sdílení moci. Znamená to, že to Kalo pouze zneužívá, že tedy jeho postoj není upřímný. A ještě otázka k Etiopii Eh, já jsem v Etiopii loni strávil několik týdnů a hovořil jsem eh, s řadou mladých lidí, eh, českých absolventů, kteří podporují nový režim a jeho směrování. Nicméně, bez ohledu, v které oblasti země jste byli, Eh, jejich eh, pocit byl, že ta stará garda, eh, ty staré struktury jsou hrozbou a že to napětí mezi tou starou strukturou a tím novým vedením je tedy velmi třaskavé a že to je velmi odlišné oproti dřívějšímu vývoji. Nakonec Urmas. Já se domnívám, že zcela jasně je v zájmu EU, aby Mezinárodní trestní tribunál byl v budoucnu respektovanou organizací. A jak víme, ICC eh, chce, aby pan Al, chce pana Albašíra už mnoho let, eh, aby tedy byl postaven před tento soudní tribunál eh, co si myslíte, stane se to v budoucnosti? Co může dělat Evropská unie, aby podpořila nové sudanské vedení, sudanské úřady, aby eh, požadavek eh, trestního tribunálu eh, splnil? Děkuji vám. To je široká paleta otázek a dám slovo panu Frfákemu na 10 minut. Děkuji, já se pokusím si je se skupit ehm, podle zemí. Myslím, že to je nejlepší způsob. Nejdříve k Etiopii. Ehm, to, co se tam děje, eh, zaznamená, budeme zaznamenávat častěji eh, na africkém kontinentu. Jde o mladou generaci, která chce být součástí eh, ekonomické i politické Eh, scény mm, toho dění tam a inkluzivní společnosti. Kromě toho Etiopie je velmi komplikovaná země eh, vzhledem k historii a také federálního uspořádání. Ano, v ústavě se praví, že regiony mohou požadovat specifické postavení v tomto uspořádání. To ale musí být nebo odpovídat ústavě. Je tam zmíněno referendum jako součást tohoto procesu. Etiopie jak jsem řekl, čelí velmi kritické době. Je tam premiér, který chce všechno dělat správně, inicioval reformy, ale jsou tam také opoziční síly starší generace a pak také ty odstředivé etnické federální eh, síly, které mě mají nyní mnohem více prostoru než předtím. A to je právě ten kritický problém a musí se tam najít rovnováha. Evropská unie myslím, je e, účinná a plně zapojená. Už jsem zmínil návštěvy. Máme stále ještě 360 milionů eur na podporu letos i na příští rok na reformní agendu pana premiéra. To se týká ekonomiky a to první, co pan eh, premiér bude muset eh, splnit, eh, jsou ekonomické programy, tak aby lidé, zejména mladí, měli budoucnost. Podpora, kterou nabízíme, je přímo spojená s reformní agendou. To znamená, to, co budeme investovat, má vyvolat a podpořit potřebné reformy. Konkrétněji pak k politickým aspektům Máme připravený podpůrný balíček eh, k volbám občanské společnosti, dialogu mezi politickými stranami. Vedeme diskuse s novou volební komisí a eh, jejím předsedou je možné, dostaneme-li pozvánku, eh, že když se budou konat příští rok volby, vyšle Evropská unie také volební pozorovací misí a také budeme navazovat na naše doporučení eh, z předchozích dvou volebních pozorovacích misí. Bude-li tam k tomu politický prostor. Takže určitá rizika tam e, číhají, ale e, nabízí se i velká příležitost a myslím, že společně a s podporou premiéra e, bychom to měli zvládnout dobře. Nad rámec toho, co děláme v Etiopii, je zde i naše regionální činnost například konektivita v rámci zemí Afrického rohu v ekonomice a dopravě a snažíme se také zajistit regionální bezpečnostní spolupráci. Měli jsme šest měsíčních eh, setkání s eh, zástupci eh, regionu Ehm, to iniciovala eh, vysoká představitelka také v regionu Sahelu, ale ne se stejným úspěchem, protože tam ty země potřebují více času na setkávání aby se prohloubila regionální spolupráce. K Sudánu nyní. Ehm, tam ehm, zaznělo mnoho otázek, co můžeme udělat, měla by Evropská unie hrát velko, větší roli a tak dále. My především, jako v Africe obecně, podporujeme mediaci pod vedením Afriky, a to společně s Africkou unii a Etiopií. Jediný způsob, jak posílit jejich roli, je nabídnout jim veškerou podporou. podporu. Nicméně sehrali jsme už eh, naši roli v Chartumu eh, spolu s finským premiérem. Jednali jsme s oběma stranami, e, opozicí i armádou TMC, abychom je podpořili a pomohli dopracovat se rychlému, k rychlému závěru. Takže čím rychleji se doberou k závěru, tím lépe a um, jinak by to ohrozilo vnitřní soudržnost. To je tedy nezbytné a snažíme se hrát naši roli naplno. Zda armáda eh, to umožní, to myslím, na, bude záležet také na soudržnosti zemí Perského zálivu. Bude to také rozhodující pro eh, země Perského zálivu a panuje shoda na tom, že můžeme vytvářet společný, společnou agendu i se zeměmi Perského zálivu, které mají zájem na stabilitě a demokratizaci, ale i tyto země chápou, že pokud nebude existovat věrohodná reakce na legitimní aspirace sudánského lidu, tak eh, nebude stabilita. Takže na, tom eh, sází, na to sázíme a v posledku musí i armáda pokopit, že je zde potřeba sdílet um, moc a um, přechod pod vedením civilní zprávy. Uh, Zdali dojde k reformě občanského sektoru a uh, se zapojením uh, polovojenských sil i armády, to se ukáže. Ale důležité je, aby ten přechod Eh, byl zahájen a položil pak základy i pro volební proces. To samozřejmě musí být věrohodné a výsledky musí odpovídat tomu, co si eh, lidé Sudánu eh, přejí a pro co budou hlasovat. Ale pouze společně to můžeme docílit. Sudán, migrace, bezpečnost, je to kritické pokud jde o otázky po naší podpoře eh, milici a naše eh, jednotky rychlého nasazení. To jsou fake news. My jsme to odmítli už několikrát je to dezinformace. Nedochází eh, žádné, k žádnému financování ze strany EU směrem k tamní vládě. Eh, neexistují žádné fondy, které bychom, eh, kterými bychom tam zajišťovali výcvik tamní armády nebo polovojenských sil. Jediný způsob, jak Chartum podporujeme, je regionální centrum, kterému říkáme VOK eh, za účelem lepšího řízení migrace a budování kapacity mm, pro zprávu, mm, pro tedy úředníky veřejné zprávy ale jinak eh, odmítáme jakoukoliv podporu v podobě vysílání jednotek rychlého nasazení pro sudánské parapolovojenské jednotky. Jižní Sudán, můžeme, měli jsme toho udělat více? Mnozí se ptali. Tento region byl špatně připraven, protože eh, Sudan nechtěl mít připravené odštěpení, pak je tam etnické napětí a mocenské boje, eh, které eh, jaksi eh, Jižní Súdán ovládli. Je zapotřebí určitě tam toho dělat více, zejména na té občanské úrovni je nutno také dospět k usmíření, ale především tamní vedení musí toho udělat více a také musí být zajištěna finanční transparentnost. Myslím, že jsem zodpověděl na většinu otázek a jsem k dispozici i později. Děkuji, paní, pane předsedo. Děkuji. Děkuji za eh, velice plodnou diskuzi a přednášku o tomto regionu. Je to na koordinátorech, aby rozhodli, a hm, na té příští schůzi koordinátorů, tedy ale navrhl bych, aby AFET možná si odsouhlasil cestu do tohoto regionu v roce 20 či 21. S Patrikem jsme plánovali cestu do Etiopie již eh, v minulém funkčním období, ale nestařilo se, takže děkuji, že jste Eh, přišel a rozdal jste tento materiál o eh, partnerství, přirozeném partnerství mezi Evropskou unii a těmito zeměmi. Je to pouze ve francouzštině. Ano, my to i anglicky pošleme elektronicky. Eh, ty anglické verze byly vyčerpané, takže došly, takže vytisknou se ještě jednou, ale mm, je to velice užitečný dokument o našich vztazích s africkým kontinentem. Děkuji a bez průtahu přivítám Maja Sandu.

Dámy a pánové, milí kolegové, prosím, posaďte se. Teď bychom eh, přešli k dalšímu bodu našeho programu. Kolegové, vždycky máme potěšení eh, přivítat různé hosty, ale dnes, dneska je to skutečně velké, velké potěšení Chci přivítat paní Maju Sendu, novou premiérku Moldavské republiky. Eh, přivítat na eh, vyměnu názorů. Vítejte. Skutečně to jsme opravdu šťastní a je to velká čest pro nás, že jste přišla. Proč? Protože mnoho, mnoho kolegů v posledních letech eh, z různých politických skupin v tomto výboru sledovali velice bedlivě vývoj ve vaší zemi s velkými obavami často. A zde i ve Štrasburku na plénu jsme vedli debaty a žádné dobré zprávy k nám nechodily. Ale teď po mírovém předání moci minulý měsíc v Moldavsku a pod vaším vedením eh, se podařilo, že teď jste na návštěvě v Bruselu v Evropském parlamentu. Náš výbor již poslal eh, do Kišněva 24. Eh, června Eh, naši misi pod vedením kolegyně Haudala a Claudy, Claude Moody a kolega Muresan také, tedy byli členy této mise. A teď máte Eh, velkou příležitost eh, zavést eh, demokratické standardy, právní stát, boj proti korupci. To jsou cíle vaší nové vlády. Tento pokrok je nezbytný, aby se zlepšily vztahy mezi Evropskou unii a Moldavskem, jak politicky, tak i mm, v kontextu evropské pomoci. Jsem přesvědčen, že to se v blízké budoucnosti podaří a že to povede k výsledkům. Takže ještě jednou vítejte. A vaše excelence, paní premiérko, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Pane McAllister, pane předsedo, dámy a pánové, členové členky Evropského parlamentu, je to pro mě velká čest, že jsem první eh, před, zahraniční představitelkou, eh, která byla pozvána na výbor, zahraniční výbor po volbách v květnu. Je to hezká příležitost na upřímnou výměnu názoru o Moldavsku, abychom mohli diskutovat o našich eh, krátkodobých prioritách i dlouhodobém programu současné vlády. Evropský parlament eh, velice jasně kritizoval předchozí režim oligarchy Blakotuka. A předchozí vláda v podstatě nerespektovala skoro žádná pravidla, eh, usurpovala si všechny instituce, padovala tam korupce, praní špinavých peněz, arbitrárně, svévolně, třeba rušili volby, i e, zde e, judikáty nejvyššího soudu byly proti jakékoliv logice, e, pro následování občanů, představitelů občanské společnosti, veře, médií, médií, neoprávněné útoky na podnikatele a to všechno byla smutná realita v Moldavsku a do ještě před pár týdny. A to všechno pod záštitou pro evropské retoriky, ale nikdo tomu nevěřil. Evropský parlament eh, eh, vždycky kritizoval eh, korupci, která panovala v tomto režimu oligarchů ale a vždycky jste podporovali naše občany, kteří věřili v demokracii, tak aby mohli bojovat za svobodu a za to vám velice vděčíme. A po, volda, eh, volbách v únoru a eh, v podstatě zachování tohoto režimu, to byl nejhorší možný výsledek, eh, protože v podstatě to bychom se stali skutečně zónou bez demokracie, kde lidé by přišli úplně o důvěru a naděje a řada lidí by opustila zemi. Takže to mm, znamenalo, že se vytvořily koalice stran, které se daly dohromady a, a kdy jsme tedy e, chtěli e, od začátku rekonstruovat zemi, přebudovat ji a teď se to daří postupně krok za rok, krok za krokem, kdy pročistujeme celý ten systém, jdeme proti těm, kteří prali peníze, kteří kradli, a prali peníze přes naše banky, přes soudy, byli pod chránění soudy a e, zde jde o to, aby lidé nemuseli zoufale odcházet, proto e, přebudováváme instituce, včetně soudnictví, státní prokuratury, bojujeme proti korupci a chceme vytvořit spravedlivý soudní proces. Pro, mm, i, mm, vytváříme podnikatelské prostředí, které bude motivovat, eh, kde, kde budou panovat zákony, eh, otevře se konkurenci, eh, pracujeme na veřejných sektorech, jako je zdravotnictví a školství. To jsou klíčové naše cíle. Je to pro nás velký úkol, to znamená vytvořit takový rámec, který bude sloužit občanům a který Eh, oddělí eh, moc ve státě, to znamená moc výkonnou, soudní a zákonodárnou. A to je i to, co si přejí naši občané, bez ohledu na to, jakým jazykem mluví, bez ohledu na to, eh, jak si kam geopoliticky tíhnou. My mějíme naši politiku v řadě sektorů. My potřebujeme hluboké reformy, zrekonstruovat úplně státní zprávu, aby byla profesionálnější a aby byla více mm, nakloněna občanů. My jsme mm, i mm, kvůli těmto nedostatkům tedy byly zmrazeny donátorské e, peníze, prostředky, takže také i máme eh, těžký úkol sjednotit lidi, lidi kteří byli rozděleni geopolitickou retorikou a eh, kdy v podstatě se postavili do opozice eh, různé skupiny ve společnosti. Zde my chceme využít této příležitosti, kterou nám poskytuje iniciativa východního partnerství, abychom aspirovali na eh, člena EU. Chceme být eh, předvídatelným eh, partnerem. Neskrýváme, máme problémy, nebudeme je skrývat. Chceme aby na Moldavu, Moldovsko se dívalo jinak než teď. Je to znamená eh, jako na zem, která skutečně je proevropská a nejenom, že to jsou slova. My eh, eh, chceme chránit zájmy národa a ne osobní zájmy. To je to, co budeme Eh, podporovat v naší agendě. Chceme eh, nastolit eh, dobré vztahy s, Rumun, s Rumunskem a s, mm, s Ukrajinou, Rusko. Takže zde naše vztahy s Ruskem. My jsme zahájili dialog, který byl v podstatě nulový za předchozí vlády a chceme dát tomu nový eh, impuls těmto bilaterálním jednáním s nimi, ale zároveň samozřejmě chceme chránit národní zájmy. Eh, budeme eh, tlačit na to, aby se ruské síly stáhly, z našeho tedy suverénního teritoria, aby se stáhli, aby tam neměli ani žádnou munici, ne, neakceptujeme nějakou feder, federaci či federalizaci, e, to ne. A také chceme politicky vyjednávat, aby se vyjednal už zvláštní status pro e, Podněstří a mm, chceme tedy, eh, aby naše země měla své suverénní hranice, mezinárodně uznávané a naším cílem je zemi transformovat tak, aby měla šanci na nový začátek naše země, aby jsme o to, o, otočili stránku historie a lidé měli důvěru. Děkuji. Mulțumesc! Děkuji mnohokrát. Paní premiérko, děkujeme také za přijetí našeho pozvání. Než dám slovo kolegům pro výměnu názorů, rád bych přivítal ještě další hosty z Moldavska na pravici, nový ministr zahraničí Moldavska, pan Nikou Papesku A pak velmi známá osoba, velvyslanec pan Krase, vítám vás, eh, vaše excelence. A nyní máme čas pro výměnu názorů. Eh, mohu dát eh, slovo každému zástupci, tedy za každou politickou frakci, ale možná Eh, toto by se měla vyslovit pro Heidi Hautela za zelené vzhledem k misi. Děkuji vám, pane předsedo. A ví, eh, děkujeme za uvítání, které se nám dostalo při naší misi. Děkujeme také za váš čas, i když eh, byl náš program velmi krátký. Ehm, podařilo se nám proběhnout to, co jsme potřebovali. Ehm, chtěli jsme vás pozdravit, vás a vaši novou vládu, co nejdříve, abychom vyjádřili vřelou podporu eh, programu vaší vlády. Ehm, a Myslím, že tady už eh, jasně vyplynulo, že se nyní Moldavsko dostává zpět na cestu reform a e, asociační dohoda a DCFTA nabízejí právě pro naši budoucí spolupráci velmi solidní základ. Také jste během naší návštěvy zmínila, že se budete zaměřovat na reformu soudnictví e, a velice by nás zajímalo, jak budete konkrétně postupovat v reformě soudnictví. A Eh, také s tím souvisí, jak jste také sama zmínila, eh, jsou pochybení budou minulého režimu. Eh, konkrétně velký skandál z pronevěry, Eh, finančních prostředků. Tehdy, když jsme u vás byli, nebylo zřejmé, zda jste měli, eh, měla k dispozici veškerou dokumentaci pro prověření eh, tohoto skandálu, co se stalo přesně. Mm, zda tedy nyní už máte k dispozici všechny informace, včetně mezinárodní auditorské zprávy. Také zaznělo během našeho setkání, že Evropský parlament má mechanismus pro dialog napříč politickými stranami. A opravte mě, pokud se mýlím, ale mám pocit, že je nutné nyní, abyste překonali rozdělení, aby váš parlament dokázal spolupracovat napříč politickým spektrem. Proto jsme nabídli formu dialogu Žána Moneta, aby eh, se vám dostalo pomoci v překonání těchto politických rozdílů. A na závěr bych chtěla eh, poblahopřát eh, vládě, vládě, kde dominují ženy a takových vlád skutečně potřebujeme více, protože jsme viděli eh, jednání bývalé vlády, takže tady vítám ve vaší vládě mimo jiné i to, že je tam většina žen. Přeji hodně úspěchu. Děkuji, Heidi. Tolik kolegů má zájem o Moldavsko. Pokusím se dát slovo maximu z vás. Buďte co nejstručnější, pan Vazesku z Rumunska. Děkuji vám. A také zdravím molovskou delegaci. Chtěl bych zdůraznit, Moldavská republika eh, se těšila podpoře EU a partnerství s Rumunskem a přesto eh, vláda tam stále je i přesto, že je tam více méně nedemokratická eh, vláda pana Blahotňuka ehm, tam zůstávala. A eh, to protože je to šedá zóna. EU nedala Moldavsku jasnou perspektivu připojení se k Evropské unii. Eh, je to země, která má dlouhou hranici v Podněstří, kontrolovaném separatisty, ruskými stoupenci a také eh, se nabízí technická pomoc pro reformu justice. Ehm, ale EU eh, nedala Moldavsku perspektivu členství. A proto si myslím, že na půdě tohoto velmi významného výboru z hlediska politických rozhodnutí je naší povinností co nejdříve zvážit možnost, že by e, se Moldavská republika stala, mohla stát do budoucna členem EU. A samozřejmě proces rozšíření v tomto smyslu by měl pokračovat i nad rámec řeky Prut. Ehm, protože zájem prezidenta Putina o Moldavsko eh, stále roste. Ehm, Moldavsko potřebujeme jako nárazníkovou zónu eh, při řešení eh, bezpečnostní kontroly Černého moře, bezpečnosti Evropy, ale nyní když byly potřeby prezidenta Putina uspokojeny okupací Krynu, mají tedy své Ehm, vojenské lodě, munici na Krymu a tím pádem je už Putin méně zainteresován v Moldavsku. Méně ho to zajímá, proto je možná právě ta pravá chvíle dát Moldavsku perspektivu, že se do EU připojí. Děkuji za SD, paní Piry. Omlouvám se, zapomněla jsem, jak zapnout mikrofon, když člověk vede kampaň a do parlamentu se několik měsíců nedostane, tak to dopadá. Děkuji vám, vítám paní premiérku, chci vám poblahopřát k vašemu jmenování. Přeji vám vše nejlepší, hodně úspěchů ve vašem mandátu. My samozřejmě situaci v Moldavsku eh, sledujeme velmi napjatě, velmi intenzivně. A také je dobré, že máme nejenom do, eh, čerstvý začátek tady v tomto parlamentu, ale také v Kišiněvě. A s novou úlohou přichází nové odpovědnosti. Moldavané žádají o změnu, o reformy, které by zajistily pokroch jejich zemi. A za uh, SAD chci vás ujistit, že ehm, v nás máte ehm, partnery, přátele a také spolehlivé podporovatele. Pokud ehm, budete plnit svůj ambiciozní politický program a také to, od, po čem volají obyvatele, občané Moldavska. Socialistická strana zvítězila v Eh, v posledních volbách, ačkoliv eh, nemají eh, hlav, před, před do vlády, zůstává jim hlava státu a většina v parlamentu. V jakých politických eh, prioritách jste musela přijmout kompromis, abyste nalezla společnou řeč a jak vytvoříte vyváženou koalici s vámi, s vaší stranou, ale také se eh, velkou částkou socialistů, i když tam se vaše programy výrazně rozcházejí, jak najdete společnou řeč. Petra Ostrovičus, Děkuji. Vážená paní eh, premiérko Majo, velmi, jsem velmi rád, že jste přijela nyní v této funkci do Evropského parlamentu. Byla jste zde ještě za času svého působení v opozici a teď se otevřela nová strana v historii, nová stránka v historii Moldavska. Jako stálý zpravodaj pro Moldavsko za minulou eh, legislativu, tedy v minulém mandátu parlamentu, jsem zaznamenal, jak komplikovaný vztah s Moldavskem EU má. Musím říci, že jste dosáhli v, eh, již v roce 2017 také porozumění s tím, že se eh, byly stanoveny podmínky pro makrofinanční pomoc a ty byly prodlouženy což pomohlo ekonomice eh, vaší země. Nicméně jsme měli odůvodněné podezření, že eh, ty prostředky podpory nebudou použity pro potřeby občanů, ale pro oligarchy, že si je oligarchové rozdělí sami na své projekty. A jste tedy v takovém horkém křesle. Moldavsko bylo popsáno jako selhávající stát – Ehm, kde byla kultura eh, korupce, uplácení eh, zcela běžná v institucích a mezi politiky a také ehm, eh, řízení politického života, z vás činí také odpovědnou ženu. A to bude velice důležité také v budoucnosti pro vás. A proto si velmi vážím vašeho vystoupení tady dnes na půdě našeho parlamentu. Ještě jednou musím říci, něco je potřeba udělat eh, neodkladně. Reforma justice a soudnictví. Eh, nelze už déle čekat. Musím přiznat, že se velmi těším na to, až uvidím konkrétní kroky moldavské vlády eh, vůči eh, soudcům Dorina, Dorin Montiano a dalším, kteří byli obviněni z politicky motivovaných kaus. A právě tyto eh, mm, věci by měly být napraveny co nejdříve. Jakou pomoc čekáte od EU, abyste mohla své reformy prosadit co nejrychleji? Děkuji. Za zelené Děkuji. Eh, děkuji vám, paní premiérko, eh, za, vaš, za váš otevřený eh, projev. Udělal na mě velký dojem. Vzhledem k tomu, že jsem v Moldavsku byla mnohokrát dříve mm, jako členka parlamentního schromáždění OCD, jako členka Bundestagu a také jako zástupkyně občanské společnosti. A když na to vzpomínám a když mohu poslouchat nyní váš projev tady, velmi otevřený, upřímný, jak chcete eh, tedy urychlit reformu reformy ve vaší zemi, eh, je to pro mě zdroj obdivu. Na druhou stranu vím, že máte před sebou obrovský úkol a je také do značné míry spjatý s rizikem. Ten, toto riziko eh, souvisí také s druhou částí vaší koalice. Vychází z vašeho koaličního partnera a to povede k moji první otázce. Jak tedy vidíte pravděpodobnost, Eh, dlouhodobé koaliční vlády, respektive dlouhodobé koalice, eh, eh, ono by bylo obtížné, vzhledem k tomu, že nejde o slyšení in camera, tak asi nemůžete rozebírat tuto situaci příliš dohloubky, ale přesto by mě zajímalo, jak toto vnímáte. A, a také samozřejmě, že budete potřebovat podporu Evropské unie. A jak tady zmínil kolega Petras, ehm, k hlavním prioritám by pat, měl patřit propuštění politických vězňů. Já mohu zmínit mnoho těch, kteří protestovali, novinářů, ehm, oznamovatelů, soudců, všech, kteří byli ehm, vězněni a jsou Eh, já doufám a předpokládám, že eh, propuštění změněných politických vězňů bude eh, na špičce vašeho seznamu priorit. A pak korupční skandály, skandály vašich koaličních partnerů, jak vážně budou, bude je voláno po nápravě, jak to bude dosaženo, jak chcete posílit právní stát. Děkuji mnohokrát. To je za ID, pan Mariány, Děkuji vám, vážená paní premiérko, blahopřeji vám, měl jsem příležitost se s vámi setkat. Řekl jsem, že blahopřeji, že jsem měl příležitost se s vámi setkat ještě jako zpravodaj za francouzský parlament pro evropský projekt. V každém případě vnímám volby u vás, že jsou vždycky takovým dobrodružstvím. Blahopřeji vám k úspěchu. Vím, že vnímat jako prioritu boj proti korupci, ale co dál? co dál k tomu? A já to říkám také eh, se sympatiemi. Eh, eh, co předpokládáte, že uděláte v nadcházejících měsících, jak řekli kolegové od Zelených, jak spolu se socialisty ve vládě budete pracovat, když vás dělí tolik věcí, tolik rozdílných názorů? Ehm, zcela jistě, vy sama znáte Moldavsko, ale eh, eh, jste dostatečně seznámena s hospodářskými problémy, konkrétně moje první otázka co bude, souhlasíte, zda je naprosto nezbytný boj proti korupci a co konkrétně očekáváte od Evropy, protože eh, problém rozděl a panuj, to je velký problém. Já kdykoliv jsem se vydal eh, do Moldavska, tak jsem slyšel, jak Evropa posílá řadu řečníků eh, v boji proti korupci, ale současně také očekávali konkrétní pomoc. A tedy, paní premiérko, jaké jsou vaše priority právě v této oblasti? Děkuji. Ah, Madame Fotiga. Za EKR paní Fotiga. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, paní premiérko, ve výboru pro zahraničí a srdečně vám blahopřeji k vašemu zvolení. Mám tři otázky k zahraničním záležitostem. jaké jsou taktické a strategické cíle vaší vlády eh, v rámci transatlantického vztahu s USA a Kanadou například. Můžete spoléhat na podporu prezidenta země, pokud jde o bezpečnostní otázky. Jaký je současný stav spolupráce s NATO? v Moldavsku je eh, styčný úřad, jak se vyvíjí a za třetí k energetické bezpečnosti, která je velmi křehká v Moldavsku, jaká je eh, její situace, jaké jsou problémy. Děkuji. Děkuji a konečně Helmut Scholz za GUE NGL. Děkuji, pane předsedo, a i za mě a za levici v Evropském parlamentu. Srdečně vítejte. Levice sledovala vývoj ve vaší zemi po celou dobu a vždy jsme měli zájem o to, aby Moldavsko bylo partnerskou zemí východního sousedství, která je stabilní, která se stará o zájmy lidí, svých občanů a proto souhlasím s mnohým, co dosud zaznělo, že totiž demokratizace politického a společenského života ve vaší zemi je hlavním úkolem nové vlády, tedy koaliční vlády. A i pro nás je překvapením, že koaliční vláda byla možná za situace, kdy bývalý eh, velvyslanec EU konstatoval, že eh, Moldavsko je selhávajícím státem, že to tedy bylo dosažitelné. A proto dovolte, abych eh, vám položil jednu otázku. Jaký bude sociální program vaší vlády? Protože vy musíte vybudovat důvěru. Důvěru v demokratizaci a důvěru, aby se překlenula propast v životech lidí, tedy kteří jsou sužováni nezaměstnaností, nedostatečnou perspektivou pro mladé, kteří odcházejí do třetích zemí. Eh, budování důvěry se týká také propouštění politických vězňů, eh, zastavení eh, soudních řízení, vytvoření transparentnosti. Jak chcete uvádět váš program do mm, reality? To budou hlavní otázky které nás zajímají, pokud jde o budování mm, plodné a úspěšné vlády. Děkuji. Tak to bylo první kolo otázek. Já nyní dám slovo paní premiérce a pokud bude souhlasit, uděláme ještě druhý kolo. Druhé kolo mnozí kolegové mají o to zájem. Já vám děkuji a děkuji za důvěru v mou zemi. Děkuji také za to, že jste nás sledovali a že jste nám dávali naději i v dobách, kdy eh, byly věci špatné. Eh, a nemám na mysli pouze opozici a situaci za minulého režimu. Mluvím také o starostech, o občanské společnosti, o nezávislém tisku, protože všichni tito lidé procházeli velmi obtížnou dobou a bylo velmi dobré a povzbuzující zna, vědět, že lidé ve evropských institucích nás sledují a chápou, co se tam děje. E, navzdory hezkým slovům e, předchozí vlády. E, jsem samozřejmě ráda zodpovím vaše otázky otázky. Eh, hlavní výzva, jak jste mnozí konstatovali, je reforma soudnictví a budování silných institucí, které budou potírat eh, korupci. My všichni víme, že taková reforma není možná přes noc. Sledovali jsme tu situaci eh, v Rumunsku, jak se vytvářela důvěra. Učíme se také ze zkušeností Albánie a Gruzie. Víme, že neexistuje Eh, žádný kopírák, podle něhož bychom mohli eh, postupovat. Předevčírem proběhla národní, celonárodní konference za účasti Eh, expertů a eh, také zúčastněných stran. Eh, radili jsme se o tom. Chceme posílit nezávislost soudnictví a na straně druhé nemůžeme očekávat, že se justice bude reformovat sama, protože mnozí uvnitř justice jsou zranitelní a korupční. Množí, mnozí přisluhovali minulé vládě, takže je to složitá situace. Mnozí se zmiňovali také o propo propuštění politických vězňů. A samozřejmě s vámi eh, eh, souhlasím, vláda nemůže sama přijímat tato rozhodnutí. Musí to být rozhodnutí soudců a také eh, prokurátorů, státních zástupců. Je to výzva, i když víme, kolik korupce panovalo za předchozího režimu a nejenom za předchozího režimu, kdy to skutečně bylo přebujele a každý den zjišťujeme a odhalujeme nové a nové korupční případy ve státních podnicích, ve veřejných institucích. Jsme přímo zahlceni těmito informacemi o korupci a e, přitom vlastně systém e, státních žalobců ještě nefunguje. Není to premiér, kdo by mohl e, zatýkat lidi a obžalovávat je, anebo ministr hospodářství, který by eh, mohl zahajovat stíhání a soudní řízení. Potřebujeme nejdřív obnovit eh, nezávislou justici. Čekáme nebo tedy spoleháme na vaše rady a eh, zkušenosti. A samozřejmě, že chci, aby tato reforma proběhla co nejdříve. Očekávání lidí v Moldavsku jsou velmi vysoká, chápeme je. My jsme měli velké bankovní podvody, ztratilo se 12 HDP, tímto způsobem ani eh, jeden cent se nenavrátil, ani jedna jediná osoba nebyla pohnána k spravedlnosti. Kdo by se chtěl pustit do odhalování takovýchto podvodů a kolik nových institucí zařízení by se mohlo vybudovat, kdyby se navrátil tento ztracený kapitál. Takže my musíme nejdříve e, nalézat, posuzovat nové nezávislé soudce, e, musí nám v tom pomoci externí Um, nezávislé instituce. Další uh, velká výzva pro koalici bude jmenování nového generálního um, prokurátora. Um, samozřejmě jedna osoba nemůže změnit vše, ale věříme, že správná osoba může nastartovat správnou reformu a budoucí generální prokurátor bude muset zahájit tedy reformu v odvětví a uh, na druhé straně budeme muset tedy co nejdříve odhalit zastavit a vlastně pohnat k odpovědnosti největší korupčníky a vyřešit největší korupční eh, případy. Dnes vám ještě nemohu poskytnout eh, jasnou odpověď, jak eh, na to a jak tu reformu provedeme, ale budeme vycházet samozřejmě z rad a zkušeností, které máme od vás. Eh, my jsme eh, samozřejmě už eh, na přípravách reformy začali pracovat už v roce 2016, ale v té době ještě stále skorumpovaní lidé v systému působili. Ano, víme, že e, také e, Mezinárodní e, nebo Světová banka má experty, kteří v tomto ohledu mohou pomoci a mají určité informace. Já stále ještě nemohu přesvědčit současného generálního prokurátora aby eh, zajistil přístup k těmto informacím, ale eh, my se snažíme už připravit tedy plán. Mm, ale víte, jak je obtížné eh, ukradené fondy po tolika letech získat zpět a v mnoha zemí eh, ukradené peníze eh, eh, nebo finanční prostředky skončily v mnoha jiných zemích, kde se snažíme spolupracovat a získat pomoc tak, aby jsme měli naději, že se finanční prostředky časem vrací. Pan Basesko se zmínil o perspektivách integrace do EU. Ano, určitě by to bylo užitečné. My víme, že musíme implementovat asociační dohodu. Víme, kolikrát moldavské vlády zklamaly vlastní občany, ale také evropské instituce a mezinárodní organizace. Víme, že musíme skutečně naplňovat dohodu stávající z EU, ale určitě bylo by užitečné eh, vědět, co nás čeká na konci tohoto náročného procesu a určitě eh, eh, oceníme vaši podporu v rámci tohoto dialogu. Zazněla také otázka, eh, co jsme museli obětovat, když jsme podepsali toto partnerství. Vše, eh, na čem jsme se dohodli, je veřejné. Asociační dohoda, eh, kde vládní program konstatuje jasně, že asociační dohoda je základem naší činnosti. Není tam žádná skrytá agenda, alespoň, alespoň nic Tedy eh, každý může vědět, eh, k čemu jsme se zavázali v rámci implementace eh, složitých reform. Ta agenda je naprosto transparentní, je to vládní program, který byl předmětem hlasování za velmi zvláštních nebo mimořádných okolností. Nebylo ani mnoho času hovořit o nějakých podmínkách nebo podmíněnosti toho vládního programu, protože to nastalo z čistá jasná jasná a myslím, že hlavním vysvětlením, proč k tomu e, došlo, byla touha lidí zbavit se režimu, protože ten režim byl tvrdý, dokonce i pro některé politiky a někteří politici i v socialistické straně se cítili ohroženi předchozím režimem a to byla ta hlavní hybná síla vzniku tohoto, této vlády, nové vlády. Je to proevropská vláda. Většina e, členů nebo někteří členové pracovali již v evropských institucích. Je to e, časem e, skutečně prověřená instituce a jde jí o realizaci evropského snu Moldavsku, Moldavska socialistická strana má také těsné vztahy eh, s Ruskem a je důležité, aby sem přijeli i zástupci socialistické strany, mm, tak aby s vámi také hovořili a by také stvrdili své odhodlání ehm, ehm, naplňovat asociační dohodu. Jak jsem již zmínila ve svém projevu, my jsme otevření vůči zlepšování ekonomických vztahů s Ruskem, ale oni musí respektovat naše zájmy. A samozřejmě jsou zde další aspekty. Hovořilo se o energetické bezpečnosti je nutno podepsat eh, smlouvu o dodávkách plynu a tak dále. Takže je důležité usilovat o zlepšení vztahu. Politická podmíněnost. Já jsem to obhajovala. Myslím, že to byla správná věc, protože to nám pomohlo přežít a e, mnoha lidem to pomohlo, aby e, nevzdali svůj zápas o demokracii v Moldavsku, protože jinak pro mnoho nezávislých e, novinářů pro, mnozí nezávislí novináři nebo i občané eh, by opustili Moldavsko. A myslím, že bychom měli pokračovat v politické podmíněnosti bez ohledu na to, kdo je u vlády. To je prostě způsob, jak přinutit vlády, aby se chovali ehm, tak, jak se chovat mají jak dlouho bude koalice trvat. To je těžko eh, říci, já sama jsem na to zvědavá. Ehm, pravděpodobně by bylo dobré, kdyby zde byla předsedkyně parlamentu, která je také předsedkyní socialistické strany. Možná by na to uměla odpovědět oni mají zájem eh, o dlouhotrvající vládu, ale důležití jsou také naši voliči a voliči eh, socialistů. Eh, chtějí, aby tato většina trvala. A myslím, když eh, budeme naslouchat těm, kteří nás zvolili, eh, pak eh, by to trvat mělo alespoň dost dlouho, abychom provedli určité nezvratné změny, posílili demokracii, demokratické instituce, ale šance máme dobré. místní, nebo komunální volby v říjnu budou testem organizace volných, tedy svobodných, férových voleb a bude to určitá možnost ukázat světu a nám, co to znamená mít svobodné a férové volby a také to bude určitá soutěž eh, demokratických sil, které, eh, která bude civilizovaná, to jsme v minulosti neměli. Jak jsem řekla, jmenování generálního prokurátora, klíčových osobností v justici bude velkou výzvou také pro naši většinu ve vládě, ale jasně jsme to řekli, že Jde také o nezávislost institucí pro obnovu státu, pro posílení nezávislosti kapacity státních institucí. Takže výzvy tady budou velké, budeme muset intenzivně pracovat, abychom to také komunikovali, abychom to zajistili a abychom eh, tyto důležité věci nepodcenili, protože to je důležité pro fungování státu a také mm, pro naplnění eh, požadavků občanů k bezpečnosti a vztahům s USA, NATO, Kanadou. Máme velmi dobrý vztah s USA a také s Kanadou. Měla jsem setkání s generálním tajemníkem NATO Náš plán činnosti s NATO vyprší eh, v září. Dohodli jsme se na novém a na pokračování spolupráce tak eh, jako v minulosti. Takže o tom eh, není pochyb. Navzdory skutečnosti, že socialistická strana v minulosti byla kritická k NATO, jsou také kritičtí vůči asociační, nebo byli kritičtí vůči asociační dohody a nyní tvrdí, že asociační dohoda je dobrá věc, takže dochází ke změně v jejich retorice a doufáme, že je to autentické. E, ptali jste se mě, co uděláme pro podniky. Máme již dlouhý seznam práce. Po diskusích s podnikateli jsme ji vytvořili protože v minulosti dokonce eh, docházelo k útokům na podniky a podnikatele eh, lidé dokonce byli drženi 6 měsíců ve vazbě a byli nuceni, aby se vzdali svých podniků ehm, a tak dále. Eh, nyní dochází k nápravě této, těchto křivt. My se snažíme také Mm, učinit eh, přítrž eh, monopolům. Je eh, tam mnoho monopolů, i když je Moldavsko malá země. chceme se zaměřit na zlepšování podnikatelského prostředí, zejména pro malé a středně velké podniky. Jsou to podnikatelé, které, kteří mají eh, malý příjem a my chceme vytvořit podmínky, aby eh, začali vydělávat více. Máme také vzdělávací programy pro eh, manažery těchto malých podniků, aby se naučili, jak postupovat dále, jak zvyšovat své příjmy. Chceme také přesvědčit moldavskou diasporu, aby se vracela, protože máme mnoho mladých Moldovanů v Itálii, Francii, Irsku, Velké Británii, Eh, kteří jsou podnikateli tam a byli bychom rádi, kdyby se vrátili a zakládali podniky doma eh, a rozvíjeli tam svou činnost. Tuto výzvu k návratu jsme jim již adresovali a během bezmála jednoho týdne jsme zaznamenali e, tisíce odpovědí, respektive e, reakcí, což je dobrý signál. Takže chceme tyto lidi, lidi přesvědčit, že stojí za to se vrátit. Pokud jde o energetiku, Eh, to je kritická věc. Eh, Moldavsko je závislé na ruském plynu. Nyní probíhá diskuse mezi Ruskem a Ukrajinou o tom, o zabránění eh, tranzitu plynu přes Ukrajinu. Pokud nedojde k řešení, pak Moldavsko nebude moci získávat plyn z Ruska navzdory mm, dohodě kterou jsem podepsala. To je technická a také ekonomická otázka, protože dnes kupujeme plyn z Ruska za lepší cenu, než bychom um, ji mohli kupovat, kdyby to uh, šlo z Ukrajiny. Také budujeme uh, uh, tedy plynovod um, směřující nebo končící v Kišiněvě, ale to eh, nebude hotovo tak rychle. Také se snažíme na, o napojení eh, elektrických závodů eh, na rumunský systém a také některé mezinárodní finanční instituce nám v tom pomáhají, takže to nepůjde tak rychle, ale je dobře, že se to děje. Alespoň do pěti let budeme mít už určitou alternativu v energetice. Hovořili jste o demokratizaci. Jsou to věci, které, nebo jsou zde věci, které nejdou rychle, jsou jiné věci, které se dají eh, zrealizovat rychleji. A také nezávislost eh, místní veřejné zprávy je velmi důležitá minulosti eh, byla tato zpráva finančně i, politické, i politicky závislá na eh, vládní straně, respektive na vládě jako takové. Nyní eh, se snažíme právě o jejich nezávislost. Snažíme se také, aby měli nezávislost finančnější. Je to jeden z pilířů demokracie a také nezávislost nezávislý tisk a občanská společnost není mnoho, co můžeme dělat pro financování nezávislosti eh, médií, ale eh, můžeme nastavovat podmínky, například demonopolizaci eh, reklamního trhu. To byl velký problém ekonomicky v minulosti pro mnoha nezávislá média a pak sociální otázky, malé podniky. Máme mnoho chudých lidí a proto potřebujeme finanční podporu abychom jim mohli eh, poskytnout pomoc, než vybudujeme silné hospodářství, které se o ně postará. Děkuji. Paní premiérko, máte čas na druhé kolo? Ano. Dobře. Seznam řečníků je uzavřen a dávám nyní slovo těm, kteří eh, tam jsou. Pan Kubilius má slovo. Ano, musíme eh, čas zkrátit maximálně na minutu a půl. Dobře. Milá paní premiérko Maja Sandu, jsme rádi, že jste ve funkci, jste velice odvážná proevropská a samozřejmě leží nám na srdci, jak eh, křehká je vaše politická koalice a lepší je mít eh, takovou situaci, než to, co bylo předtím. Eh, jak vám můžeme pomoci? Hlavní otázka. Kromě pozitivních slov, prohlášení, kromě několik, kromě finanční pomoci. Tak, to je otázka asi, kterou si musíme položit i sami sobě. Protože podle naší zkušenosti z rumunské předsednictví například, jak jsme slyšeli od kolegy, tak naše zkušenost je velice jednoduchá. Musíme pochopit, že taková země jako Moldavsko, jako Ukrajina, jako Gruzie sami nemohou provést reformy v takové míře, aby je to přiblížilo k Evropě. Bez perspektivy rozšíření, bez zapojení, bez partnerství. A co potřebujeme teď, když vidíme i v Moldavsku, na Ukrajině, v Gruzii je nová energie, tak musíme ji využít. To je spíš mu asi otázka na nás, než na premiérku. Děkuji, kolego. SAD, paní Santos. Děkuji, pane předsedo, paní premiérko. Ráda bych vás také eh, přivítat a popřát hodně úspěchu do funkce, mm, poněvadž váš úspěch to bude úspěch eh, všech Moldovanů. A mm, vy jste eh, deklarovala zájem, že chcete změnit Moldavsko v zemi předvídatelnou, mm, která se bude opírat o určité geopolitické principy. A co mě zajímají, jsou svobody. A, eh, a, a eh, o tom jste hodně hovořila a hovořila jste i o obavách vaší vlády. Mluvila jste o tom, že chcete zachovat nezávislost tisku <clears throat> sdělovacích prostředků, což je dost problematické, jak eh, Eh, nám dokazují případy různých novinářů. A já se ptám teď, eh, zde, když jste hovořila i o monopolech, ale ty monopoly jsou i na trhu tisku a reklamy, takže máte už v hlavě konkrétní opatření a potom eh, důležité zapojit občanskou společnost, význam občanské společnosti na veřejném životě. A je třeba tedy posílit, protože společnost bude tak demokratická, jak silná bude občanská společnost. A v tomto ohledu bych chtěla zmínit nevládní organizace, především některé zahraniční nevládní organizace, které eh, proti kterým jsou vedená soudní řízení. Co se stane s těmi jejich soudními kauzami? budou moci nadále eh, být činné v Moldavsku. Děkuji. Tomas, děkuji. Paní Tomas Umas Paet, děkuji paní premiérko. My, kteří jsme sledovali vývoj v Moldavsku, tak jsme viděli, že to je takové nahoře dole to bylo pořád. Chyběl tam, chyběly tam principy právního státu, tak aby v podstatě a těžké bylo vždycky pro každou vládu zvrátit kurz země. Aspoň tak to bylo v posledních deseti letech. Já jsem přesvědčen, že vy využijete vaši funkci, aby věci byly nevratné, nezvratné, aby příští vláda, až třeba případně nastoupí a když bude mít jinou politickou agendu, aby nemohla opět tedy změnit kurz. Mám pár otázek k NATO. Ptám se, vaše vláda hodlá nějak zvýšit úroveň spolupráce s NATO, eh, když se porovnáte jenom s předchozí vládou, ale třeba před pěti, deseti lety, jak to bylo. A stří. Máte nějaké konkrétní opatření či programy, jak postupně napojit toto, tuto oblast více na Moldavsko. Děkuji Umasy, pan Sikersky. Sikorsky, děkuji. Blahopřeji, paní premiérko. A doufám, že se vám podaří dostat Moldavsko zpátky do eh, pozice Eh, zemí, které budou moci těšit z partnerství. A pan prezident Basesku podporuje členství Moldavska, to mě těší, pokud tomu eh, tak potom budou mít eh, Rumuni dvě místa v Evropské radě spíše než jedno místo, kdyby bylo došlo ke sjednocení. Potom, paní premiérko, nebezpečí federalizace. Podněstří nebo Zadněstří, tedy vaše. Tam šlo tedy tady jde o to ty enklávy kontrolované Ruskem, Donbasu, takže ty by eh, mohly tedy se snažit ovlivňovat kurz vaší země, vy byste neměli spadnout do této pasti. A teď máte efektivní celní Eh, kontrolu nad touto pašeráckou republikou. A bankovní skandál teď. Miliardy euro údajně byly odsáty, vytunelovány. Víte, kde si peníze jsou? A a evropské banky byly do toho nějak zapojeny, staly se komplici a pokud ano, tak bychom měli se snažit napravit možné e, případ takovéto příležitosti do budoucna. Pan Heisel, je to tak? Heisel. Děkuji, pane předsedo. A takže jako jeden z mála kolegů, tak já jsem navštívil Moldavsko jako soukromá osoba, jako normální turista. A skutečně viděl jsem bohužel na vlastní oči problémy a kolik času by jako stát jste promrhali, než se stanete plně funkční demokracií. To ve mně zbuzovalo velkou lítost a smutek, ale jsem teď rád, i když hm, ta koalice, kterou jste vytvořili se socialisty, je pro mě překvapením. Ale je to, dobré, je to dobré, je to jediná možnost, jediná šance, jak zvrátit situaci po, tom, po těch všech těch skandálech, eh, po té, co ta politika se tak tam zablokovala. Takže to je jediná cesta k pokroku a k té evropské cestě. Já mám na vás dvě otázky. Vy sama a vaše vláda již jste se zavázali, že budete implementovat dohodu o přidružení. A vaším finálním cílem, tedy konečným cílem je plné členství v EU. To je moje první otázka. A druhá otázka naváže na kolegy, jak je to s tím mm, podněstřím, takže že tam je hodně menšin různých a takže tady nejde jenom o Rusy a Moldavany, kteří tam žijí, ale tam žijí další menšiny. A jak vy vidíte jejich finální status? Eh, vůbec se tady to budete moci nějak ovlivnit, ten jejich status. Paní Tun. Děkuji, děkuji. já jako ostatní chci vám poblahopřát a popřát hodně úspěchu a, a popřát hodně pevné zdraví, vytrvalost a pokud budete mít velkou podporu, tak to půjde dobře. Hodně jsme mluvili o svobodě tisku, nevládních organizacích. Já mám otázku ke konkrétnímu případu transparentnosti. Dubnu v Sunday Times se psalo, že tam byl um, zmíněn útok na jednu polskou nevládní organizaci Open Dialogue Foundation, což je eh, tedy lidskoprávní organizace. A během volební kampaně eh, mm, to, ten článek byl hodně použit Polsku, tedy polskou vládní stranou, ale to je jiná stránka mince. A co se zjistilo poté, ten článek v Sunday Times se opíral o zprávu, kterou si pan Blahutník objednal osobně a připravili ji ty členové parlamentu, kteří mu byli lojální. A cílem vlastně bylo útočit na vás a na proevropskou opozici. A potom další eh, informace, která eh, se objevila až poté, že tyto informace eh, obsažené tedy v tom, v tom článku údajně pocházely z Polska že eh, pan Blahutník a jeho přátelé dostali ty informace z Polska. Takže já se ptám, jaké jsou ty zdroje? To je strašně zajímavé pro, funguji, fungování transparentnosti. Dobře, řekla jste, co jste chtěla. A kolega Nat. Moldavsko má dva vážné problémy. Jednak je to rekonstrukce státu v důsledku toho, že Eh, mafiánské kriminální skupiny si uzurpovaly, zmocnili se Moldavsko, skutečně oligarchové a já eh, doufám, že to je váš cíl a snad i socialistů, i socialistů je to cíl. A potom zde existují velké Eh, rozdíly mezi socialisty a vaší stranou existují velké rozdíly, pokud jde o zahraniční politiku. A já se ptám tedy, jak se budete snažit zrekonstruovat stát a vytvořit stát, který bude skutečně sloužit občanům, především pokud jde o problém justice, soudnictví, které skutečně musí být průchodné. A jak mm, vy máte pod sebou tedy legislativní a výkonnou moc, ale soudnictví tam bylo absolutně skorumpované. Děkuji, Javiere. A nakonec tři kolegy z EPP, pan Belčič. Bilčík. Belčik. Eh, vaše excelence, blahopřeji. A je skutečně nádherné, že eh, vidíme eh, tu obrovskou změnu, kterou přinášíte do politiky v Moldavsku jakožto náhradník v delegaci do Moldavska. Můžete spoléhat na moji pomoc, na podporu evropské cesty v Moldavsku jako člověk, který se podílel spolu s kolegy z Moldavska v think tanku eh, na řadě projektů eh, chci se zeptat, jak plánujete zapojit občanskou společnost a nevládní organizace pro oživení evropské perspektivy u vás v Moldavsku vzpomínám na jeden projekt Národní umluvy o EU a Moldavska. Uvažujete o obnově této organizace s tím, že by to bylo veřejné fórum pro angažovanost eh, nevládních organizací. Eh, a dále, jak plánujete eh, volební reformy, jak to plánuje váš kabinet a pak pro stručnost, jenom stručně poslední věc. Zmínila jste propojenost, interkonektivitu plynovodu konkrétně. Jak vidíte tuto propojitelnost z hlediska silniční infrastruktury, konkrétně napojení na další vaše sousedy, Ukrajinu a Rumunsko? Jak může Evropa pomoci v tomto směru? Děkuji. Pan Ranžel? Děkuji vám. Eh, vážená paní premiérko, dovedete si představit radost, kterou cítíme, že jste tady s námi a to ve funkci předsedkyně vlády. Poté, co jsme spolu dříve jednali, jak v Kešněvě, tak v Bruselu, chtěl bych vyjádřit, a vy jste to již viděla, že se můžete těšit plné podpoře EU napříč politickými stranami a to je skutečně zásadní. Já bych jenom rád připomněl nebo respektive okomentoval jednu připomínku, kterou jsem zaslechl. Rozumím dobře eh, vašemu dilematu. Žijete eh, s tradičním justičním systémem, chcete respektovat nezávislost soudnictví. To je rozumné, ale soudní pravomoc, soudní moc, která je u vás není nezávislá. A to se musí změnit a také rozumím vaší vládě jako vládě přechodné, která pomůže přechodu zemi, země k právnímu státu. A tady potřebujete pravděpodobně pomoc externích institucí Rady Evropy nebo dokonce Evropské unie. A my bychom mohli mít určitý plán pro reformu justičního systému v Moldavsku, někdy i s vnější uh, finanční pomocí. Právě finanční pomoc by se měla zaměřovat na právní stát a právě to by usnadnilo váš obrovský úkol. Děkuji. A posledním řečníkem, pan Halický, děkuji vám, pane předsedo. Jakožto bývalý předseda Polsko-Moldavského schromáždění, po několik let jsme spolu spolupracovali, tak jsem velice rád, že vás mohu opět potkat. Blahopřejeme vám a můžete spolehat na naši podporu. Proces demokratizace místních orgánů je velice důležitý. Já si vzpomínám na několik malých, a však velmi účinných projektů. Otázka v oblasti kapitálu. To je otázka, kterou chci položit. Domníváte se, že proběhnou nové místní volby v souvislosti eh, s těmito procesy, s tím, že docházelo předtím eh, k zrušení eh, výsledků ne, eh, voleb eh, do místních zastupitelstev, jak byste popsal situaci v tomto směru. Ano, prosím, děkuji. Víme, že máte před sebou dlouhý seznam otázek. Vážení kolegové, pak bude další bod na pořadu jednání setkání s Žilem Bertránem a budeme muset uzavřít jednání ve tři čtvrtě na jednu. Eh, nyní dám slovo ehm, paní premiérce. Prosím. Děkuji, já budu stručná eh, poznámka, paní Kobylu, se eh, zranitelnost koalice. Nejsme naivní, rozumíme situaci, musíme být obezřetní, ale současně musíme pokračovat ve svém úsilí. Chci zdůraznit ještě jednou, neměli jsme jinou variantu. Jedinou jinou variantu bylo ponechat stávající starý režim. Lidé by zcela ztratili důvěru v naší zemi. Ti, kteří ještě zemi neopustili, by opustili nyní a skutečně my jsme neměli alternativu. Samozřejmě jsme si uvědomili, že je důležité dosáhnout rychlých úspěchů, abychom eh, získali eh, občanskou podporu a zároveň vytvářet základy pro dlouhodobé strukturní reformy institucí a podobně. Musíme být dostatečně inteligentní, abychom dokázali kombinovat rychlé kroky s dlouhodobou prací a samozřejmě, že nám můžete pomoci jak tedy s těmi rychlými kroky, tak se zásadními institucionálními reformami. Co se týče svobody tisku, proběhly dlouhé diskuse již v prvním týdnu mé funkce. Diskutovala jsem s nevládními organizacemi, s představiteli tisku. Byla jsem ráda, že se jich sešlo hodně. Řada z nich, kteří přežívali za velmi těžkých podmínek, měli jsme eh, připravený plán. Jednak změnit Radu pro audiovizuální vysílání, rada, která by měla být nezávislá, ve skutečnosti je složena ze zástupců bývalého režimu, e, nepřijímali e, správná rozhodnutí e, v této oblasti, v oblasti médií. My jsme diskutovali se zástupci tisku, protože členové té rady pro audiovizuální vysílání byli jmenováni parlamentem. My jsme proto tisku nabídli, aby nám navrhli jinou cestu, jak jmenovat členy do zmíněné rady pro vysílání. Tak a v této snaze budeme pokračovat, čekáme na jejich návrh, eh, tak aby ta rada byla od nynějška již nezávislá, nepolitická. Obdobně s občanskou společností. Samozřejmě problematika transparentnosti je zásadní jak pro tisk, tak pro občanskou společnost. Čím transparentnější budeme, tím snažší bude práce novinářů, protože nemusí čekat dva měsíce na to, aby se dostali k nějakým informacím, nebudou muset platit za informace eh, od státních institucí. Na tom všem pracujeme. A samozřejmě Eh, také eh, sledujeme situaci eh, tisku, který byl financován špinavými penězi, penězi ukradenými státem, ale to je zase problém, který bude řešit státní zastupitelství. Také jste zmínila soudy vedené nad mezinárodními nevládními organizacemi. Já si toho nejsem vědoma, a naopak víme, že Blahoňuk vydal velké peníze, aby eh, diskreditoval eh, práci eh, určité nevládní organizace a naš, naši práci, aby z nás učinil nepřátele státu, protože my jsme se účastnili jedné akce v Eh, Evropském parlamentu a právě lístky, eh, právě letenky byly placeny právě zmíněnou eh, nevládní organizací, protože jinak jsme žili jenom z dotací, jenom z, pardon, z darů, tedy charitativních a jinak jsme se nemohli zúčastnit vůbec žádných mezinárodních akcí bez takové podpory. A k NATO budeme pokračovat ve spolupráci a samozřejmě vy víte, že eh, strana, která má u nás dnes většinu, není ve skutečnosti nějakým fanouškem Severoatlantické aliance. Eh, proto nemůžete očekávat nějaké zrychlení procesu, nicméně aktivity budou pokračovat a bude probíhat komunikace, protože v Moldavsku je velmi silná propaganda, která ovlivňuje veřejné mínění. A Například eh, v Ukrajině, na Ukrajině je velmi nízká podpora členství na to, eh, také v důsledku propagandy. Tak my budeme i nadále pokračovat v spolupráci s NATO, máme, eh, ale kdy bude nový akční plán, to nemohu teď říci. Nemohu ani říci, že by se nějak dramaticky ta spolupráce zintenzivnila. Podněstří. Chci ještě jednou zdůraznit, že naše politické strany eh, strany, které vytváří politickou koalici, jsou proti federalizaci. To není přijatelné řešení konfliktu a my jej nepodpoříme. Kromě toho je potřeba si uvědomit, že myšlenka federalizace není podporována ani mezi občany Moldavska. I kdyby Eh, někdy získal eh, někdo, kdo podporuje federalizaci většinu parlamentu, tak k tomu nedojde, protože velká většina občanů Moldavska je proti federálnímu řešení a proto žádný politik s takovým projektem nevyrazí, protože eh, by nezískal podporu. Jak plánujeme přistupovat k podněstří? Můžeme dělat různé věci, jednak boj proti pašování, boj proti korupci a to dělat budeme, protože právě host hospodářský prvek v tomto kom- konfliktu je důležitý pro řešení konfliktu. Stejně jako víme, že řada lidí si vydělala spoustu peněz pod městří právě z korupce, právě z pašování, eh, právě z převaděčství a proto politické řešení konfliktu izolovaně by bylo těžko eh, realizovatelné. A víme také, že to strana také spolupracovala, snažíme v spolu také v korupčních eh, ujednáních. A my jsme měli také dohody, máme dohady, dohody s Ukrajinou, kde jsme eh, chtěli, aby pokračovala mise směrem na hranice a když jsme požádali o zlepšení, došlo ke zlepšení a pak tehdejší moldavská vláda se rozhodla otevřít duty free obchody. V Podněstří tím vlastně legalizovala nelegální pašování. A teprve minulý týden jsme přijali zákon, který eh, bude rušit tyto obchody, eh, duty free obchody v Podněstří. A my máme podporu, také pan Želinského a budeme pracovat na zprávě hranic společně. Bude to společné úsilí eh, také z Kišiněva ke snížení pašování, snížení korupce a eh, také režim v spolu bude pak mít méně peněz. A to díky změnám které nastaly a také podmínky pro hledání politické řešení mohou postupně vzniknout. Uvědomujeme si, že to bude těžké, asi k tomu nedojde příliš brzy, protože je potřeba mít také geopolitické příležitosti, aby se nalezlo řešení konfliktu v Podněstří, ale budeme pokračovat v projektech, které by měly pomoci e, zblížení e, osob žijících na obou březích městru. Ehm, také jste zmiňovali defraudaci podvody v bankovnictví. Máme seznam, není tam mnoho podrobností, ale jsou tam částky, jsou tam země, kam ty finance šly. Tato zpráva Eh, se datuje z doby před několika lety. Teď už se peníze pravděpodobně posunuly zase jinam a to je ten velký problém, že ty peníze jsou na tolika místech. Lotyšsko, najdete je v Estonsku, najdete je v Británii eh, najdete třeba v malé části v Rumunsku, v Rakousku, eh, v řadě zemí EU. Tam najdete řadu zemí EU, kde ty peníze skončily Kypru, na Kypru také a někdy v bankách, někdy v privátních společnostech a bylo by tady na tomto místě skutečně užitečné, kdybyste nám pomohli. Je škoda, že před dvěma lety, když ta firma měla strategii, jak navrátit ty peníze, tehdejší vláda s tím nechtěla nic dělat a tehdy samozřejmě byla větší šance na navrácení těch peněz. Nyní, kdy největší část peněz přešla do jedné z lotyšských bank, ta, ta lotyšská banka už dávno neexistuje, zatímco před těmi dvěma, třema lety ještě existovala. Čili teď už to nemá kdo zaplatit, když ta banka zkrachovala. My vám tedy seznam poskytneme a budeme rádi, když se spojíte s vašimi vládami, s vašimi státními zástupci a pomůžete nám odstartovat proces také z vaší strany. Obdobně k praní peněz. Moldavsko bylo také místem, kde se prali peníze eh, a řada těch vypravných peněz eh, skončila na účtech v bankách v EU. A jsem si vědoma toho, že teď probíhá závažné úsilí eh, k boji proti praní peněz a budeme rádi za spolupráci. Pak otázka potenciálního členství. Samozřejmě my si přejeme stát se plnoprávnými členy EU. Možná to někdo tady nechce slyšet. My si uvědomujeme, že máme na své straně spoustu práce, kterou musíme udělat, ale když se nám podaří splnit všechny podmínky, zcela jistě budeme v lepší pozici, abychom vás mohli požádat o podporu našeho procesu integrace do EU. Nicméně, mezi tím, prosím, pracujte na tom také uvnitř institucí EU, protože pro nás je členství v Unii tím konečným cílem. Transparentnost, otevřený dialog, už nevím, kdo položil tuto otázku. Jak tedy se dostávaly informace. My jsme hovořili s velvyslanectvím. Velvyslanectví řeklo, že informace nepředalo. Byly tam indicie, že by naopak předchozí vláda toto nechtěla proti nám využít, avšak to učinila já. Bližší informace o okolnostech tohoto případu nemám. Pokud vás to zajímá, můžete, můžeme to ještě probrat zvlášť. A nyní k zásadním rozdílům. Ano, máme dohodu, máme partnerskou smlouvu o spolupráci se socialisty především s hlavním cílem deoligarchizovat zemi, osvobodit naši zemi od oligarchů a jejich struktur. A to bude nějakou dobu trvat. A samozřejmě pak se staneme politickými oponenty, poněvadž eh, Lukaku je eh, eh, síla, která chce integrovat do EU dříve, zatímco socialisté nejsou sice proti, ale jejich představa o rychlosti je jiná. Ano, my se vyvineme v politické oponenty, to je zcela běžné, když fungují někde vládní koalice, koalice do voleb eh, a eh, pak před volbami třeba eh, bojují jednotlivé strany proti sobě. Co se týče občanské společnosti, Ehm, akce týkající se reformu justice byla organizována právě jednou z organizací eh, občanské společnosti. My jsme se vypravili na takovou akci organizovanou nevládní organizací. Ano, eh, reforma voleb. To je velice důležité. Vy dobře víte, jak se diskutuje u nás o změnách volebního systému. Jsme velice rádi eh, za vaše stanoviska. Ehm, my jsme také rádi, že jsme schválili eh, krok eh, opět převzetí poměrného zastoupení ve volbách. Tento systém se bude u nás uplatňovat a Eh, podle mých informací eh, by měl náš parlament tento nový zákon přijmout v posledním čtení. My jsme eh, naslouchali občanské společnosti, diasporám a podobně a největší problémem je, když třetina našich obyvatel žije v zahraničí a 80% diaspory hlasuje pro demokratické síly, tak je velice důležité, abychom vytvořili takové podmínky, aby do voleb mohli jít i ti, kteří žijí v diaspoře. A samozřejmě někteří z těchto lidí lidí žijící v zahraničí by se rádi vrátili do Moldavska, tak i tyto možnosti musíme znovu otevřít. A samozřejmě tyto lidé musí mít možnost účastnit se voleb. K infrastruktuře, silniční síti, to je priorita. Chceme vytvářet příležitosti pro obchod, ale zjistila jsem, že 200 milionů eur je nyní blokováno. To jsou finance, které přichází od mezinárodních dárců na opravu silnic v důsledku eh, špatného vedení projektu u nás, v důsledku korupce. Jsou tyto peníze dnes zablokovány. My musíme tyto finanční prostředky odblokovat, aby ty projekty mohly pokračovat a musíme tedy nyní velice moudře a efektivně využít to, co již nám přiděleno bylo. K místním volbám proběhly předčasné volby eh, loni v Kišiněvě a v dalších eh, lokalitách, eh, protože starosta rezignoval. Tyto předčasné volby eh, již proběhly, ale běžné volby mají eh, proběhnout letos, měly se odehrát již v červnu, ale protože v parlamentu nebyla většina, která by rozhodla o datu plánovaných voleb. Teď už jsou volby naplánované na říjen, již jsme stanovili v zákoně, kdy mají proběhnout místní volby bez ohledu na politické rozložení sil v parlamentu, čili tady problém už do budoucna nevznikne. Myslím, že jsem odpověděla na všechny otázky. Ano, myslím, že ano. Děkuji. Eh, to bylo skutečně velmi eh, bohaté vystoupení. Děkuji, děkuji za hodinu a půl strávenou ve výboru pro zahraniční věci. Řada řečníků tady říkala, jak jsme rádi, že vás tady můžeme přivítat a přejeme vaší vládě, vaší koaliční vládě hodně úspěchů, vše nejlepší pro budoucnost Moldavska, skutečný Eh, evropský národ a také se velice těšíme na spolupráci. A hodně štěstí, děkuji. Děkuji. Já bych ráda vyjádřila pozvání vám všem, abyste navštívili Moldavsko, abyste hovořili s občanskou společností, s novináři, s podnikateli, s lidé, s lidmi z vesnic, z měst, abyste viděli na vlastní oči, jak se naší vládě daří plnit sliby, které jsme přednesli našim občanům i tady na této půdě. Děkuji vám.